emberjogi kérdés kerül. Po, eh, nyní máme další eh, problematiku porušování lidských práv na našem pořadu jednání a jedná se o Kambodžu. Tak, jak to odhaduji, zde paní Lochbillerová ještě není jednou s autorkou usnesení a proto dám slovo panu Ujazdovskému, prosím. Pan Ujazdowski je rovněž autorem. Máte slovo na jednu minutu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Nemůžeme souhlasit s tím, že dochází k porušování lidských práv a zásadních principů civilizovaných politických systémů. V Kambodži vidíme, že dochází k politické represi neustále. Jsou zde odsuzování lidé do vězení, především představitelé opozice, vedoucího představitele opozice, opozičních aktivistů. Toto mm, v podstatě vlastně ani není nějaká ostrá politická válka. Toto je podle mého názoru čiré barbarství. Čiré barbarství a zneužívání trestního práva pro potlačování a redukování a eliminaci politické opozice. A my na to musíme reagovat tak, jak jsme 20 let reagovali na praktiky komunismu, které se v Evropě dopouštěly stejných, stejných aktů, které vidíme v Kambodži a právě proto potřebujeme takové usnesení. Jasně, naléhavě potřebujeme tuto, toto usnesení. A ještě jedna věc. V této záležitosti musíme být nesmírně konzistentní, protože záleží i na radě, na komisi Evropy evropské. samozřejmě, že humanitární pomoc musí být propojena s plněním základních principů, na který nám na záleží. Děkujeme a nyní pan Korao, rovněž autor. Děkuji, paní předsedkyně. Masivní porušování lidských práv, ke kterému dochází v Kambodži, je nepochybné dochází ke korupci, praní peněz v řadách eh, kambočských politiků, což vede k tomu, že nadnárodní společnosti, investoři nechtějí do Kambodži investovat, ovšem zároveň by se dalo říci, že Kambodža je zemí ve výprodeji. Přitom má mnoho zdrojů i z turistického hlediska je Vlastní kambočské obyvatelstvo zemi opouští nebo se stalo obětí nelegálních záborů půdy a dále e, pomysleme na ženy, které jsou vykořišťovány v textilních továrnách, které vlastně pracují pro nás, pro Evropu. Tady je jasné, abychom je důležité mít dobrý návrh usnesení, abychom na toto vše poukázali kriticky. Děkuji. Děkuji, pan Benta, na jednu minutu. Děkuji eh, za eh, stranu lidových, za skupinu lidových stran si vyjádřit eh, znepokojení nad zhoršujícím se politickým dialogem v Kambodži. Dochází k násilí, k zatýkání, byl byl zadržen eh, šéf opozice Renzi. A to je eh, nebezpečné a dostává se do kritického bodu. Unie je největším partnerem Kambože v oblasti rozvojové pomoci s rozpočtem 410 milionů eur v letech 2014 až 2020. Proto vyzýváme kambodžskou vládu a premiéra Hun Sena, aby napravil situaci v zemi a bezpodmínečně eh, byli opuštěni všichni ti, kteří byli eh, obviněni eh, z eh, řad představitelů nevládních organizací a aktivistů. Prosil bych také, aby vysoká představitelka monitorovala situaci v zemi a pokoušela se o návrat k zásadám demokracie. Nyní paní Cecilia Wingström na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Kambodža má zvláštní místo v mém srdci a velmi mě bolí, když vidím, že eh, se vláda staví takto agresivně eh, vůči legitimní politické opozici. Eh, bylo již odsouzeno na dlouhým trestům 11 aktivistů opozice z důvodu údajného podněcování k násilí a povstání Sam Rainsy, který je eh, šéfem opozice, byl vyhnán ze země pod eh, záminkou stíhání z velezrady. A já jsem velice rád, že je dnes mezi námi. Dá se říci, že spravedlnost byla zcela spolitizovaná a zachází se špatně s opozicí. A já jsem velice ráda, že zde máme tu dnešní rezoluci, poněvadž svoboda projevu patří všem a e, opozice e, neustále ztrácí toto právo z e, rozhodnutí vlády. Děkuji vám. A jako další pan Pancery. Děkuji vám. Situace v Kambodži se v politické oblasti zhoršuje zejména od 13. listopadu. 30. října byl eh, zavřen eh, šéf opozice sám Reinsi a byl vyloučen z parlamentu a zbaven imunity. Eh, jiní jsou zavíráni a odsuzováni k dlouhým trestům. 30. Eh, listopadu, 30. října, vlastně, pardon, 30. září došlo eh, k útoku na opoziční hnutí a mnoho aktivistů bylo pozavíráno. Politický dialog je zásadní, ale aby bylo možné k němu přistoupit, musí tato vláda skončit se stíháním lidí, kteří bojují za lidská práva. A ti, kteří už jsou zavření, eh, musí být propuštěni, eh, zejména protože ty obvinění jsou zcela smyšlená. Nyní paní Verži, já na jednu minutu. Děkuji mnohokrát. Nejdřív se chci omluvit, že jsem se nemohla účastnit bývalé eh, minulé diskuse, ale zdržela mě delegace pro koordinaci volební mise, kde reprezentuji mou skupinu. Situace na Kambodži je znepokojující jak z politického, tak sociálního ohledu. My už jsme hovořili proti pronásledování nevládních organizací Třetina obyvatel žije pod hranicí chudoby. Nezaměstnanost mládeže přesahuje 50 a více než milion osob se staly oběťmi fungování nadnárodních společností, zejména v oblasti potraven. Situace se zhoršuje, korupce se zvyšuje eh, a represe a zastrašování jsou součástí všedního života je třeba eh, přimět Kambodži k cestě dialogu. Je to možné v této zemi, která tak závisí na mezinárodní pomoci. Děkuji vám. Slovo má paní Lockbiller, která tady ovšem není. A tím pádem jdeme dál. Jménem politických frakcí jako první za EPP pan, e, e, pan Pospíšil

Eh, režim to téměř neumožňuje. Pro následovány jsou nevládní organizace, občanské společnosti, odbory. Souvisí to s úspěchem opozičního vůdce Samrensiho. To způsobuje nervozitu vlády a vede to k obžalobě ze důvodu státní činnosti on je dnes v exilu a proto eh, může naslouchat dnešní diskusi, ale v zájmu všech by bylo, kdyby mohl být v Pjongjingu v kambodžském parlamentu. A to si přejeme my všichni a k tomu vyzýváme kambožskou vládu, jakož i komisi, aby nás přitom podporovala. Možná, že on by mohl, mohl definitivně vyvést mi z této krizové situace. Děkuji vám. Eh, vítáme zde také eh, pana Renciho. Teď má slovo pan Jakovčič. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Evropská unie mezi lety 2014 až 2020 podpoří Kambodžu v rozvoji částkou kolem 400 milionů euro. Výsledkem této rozvojové pomoci ale zatím je, že máme represivní režim, který porušuje lidská práva a přivádí Kambodžu na okraj propasti chudoby. Je to snad nejchudší země na světě. Socioekonomická a politická situace je plná různých represí a právě proto je potřeba, abychom jednali. A proto, proto podporuji toto usnesení, protože se jedná o jasný signál vyslaný kambodžským úřadům, ale konec konců také občanské společnosti Kambodži, že jsme připraveni pomáhat. Jasně říkáme, že stávající situaci neakceptujeme, že je potřeba, aby se věci změnily, zejména co se týká odborů a nevládních organizací. Děkuji vám. Teď jednotliví řečníci. Čába Šogor má slovo. Děkuji vám. Nedávné změny v politickém životě v Kambodži byly veslibné v tom smyslu, že pomohou vytvořit určitý dialog mezi nesvářenými stranami. Nicméně události posledních měsíců jasně ukazují, že jsme tyto změny hodnotili jako přehnaně optimistické. Postoj vlády je jednoznačně antiopoziční a proti demokratické soutěži. Na tomto pozadí je potřeba, abychom velice zblízka monitorovali další vývoj v Kambodži. Zejména proto, že Evropská unie přispěla 410 miliony euro, které mají být čerpány za období 2014 až 2020 v rámci rozvojové pomoci. A jako taková je největším rozvojovým partnerem Kambodži. Máme-li své hodnoty a jejich propagaci ve světě brát vážně, Musí to být reflektováno i v naší rozvojové politice. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane kolego. Slovo má jako další pan Tarabela. Děkuji, paní předsedkyně. Já sdílím návrh a to, co vše říkali kolegové o politické situaci. Není možné obchodovat a umožnit přístup na evropský trh bez jakýkoliv kvót, protože dohoda není dodržovaná. To má negativní dopady na místní obyvatelstvo. Jsou vyháněni ze své půdy s násilím, aby tato půda mechanismem zabírání se zabírala ve prospěch velkých eh, společností, jako britská společnost Zetline. Tis, deseti tisíc se rolníků trpí působením nadnárodních společností a já, se komis, já jsem se ptal komise a bylo mi odpovězeno, že 21. prosince 2017 to bude revidováno, je to bla, bla, bla, bla. Paní komisařko, musíte se věnovat humanitárním záležitostem a ne nahlížet jako na prioritní záležitost ekonomik, na ekonomiku. Tato dohoda musí být korigována. Děkuji. Děkuji vám. Zdá se, že poměrně dobře dodržujeme čas a tím pádem mohu dát v proceduře Catch the Eye slovo všem jako první. Pan Kelly, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako už řekli jiní poslanci a poslankyně, i já si myslím, že bychom měli situaci a vývoj v Kambodži sledovat velice zblízka. Zohledníme-li, že Kambodže vyplácíme obrovské částky na rozvojové pomoci a Kambodža tuto pomoc přijímá velmi ochotně, musíme jasně říci, že Kambodža bude muset velmi ochotně přijmout i ten požadavek, že bude zkrátka svým lidem muset umožnit určité svobody, zejména co se týká politické opozice, bude muset poskytnout vyšší míru svobody občanské společnosti a zlepšit situaci v lidských právech. Pokud se to dít nebude, budeme pak naopak my muset přehodnotit další poskytování rozvojové pomoci. Je potřeba, abychom tento tlak využili a zatlačili na kambočskou vládu, aby přestala s těmi současnými represemi. Děkuji, pan Danano má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Korupce, klientelismus charakterizují autoritární režim. Evropa má povinnost bojovat všude proti antidemokratickým postupům, zejména proto, že poskytuje rozvojovou pomoc. Zavírání politických oponentů jsou nepřijatelné pro nás, Evropané. Musíme hovořit stejným hlasem, abychom hájili demokracii v Kambodži jakož i jinde. Jak víte, Kambodža má bouřlivé dějiny a my musíme pomoci v tom, aby nalezla cestu k demokracii. Paní komisařku, děkuji mnohokrát za vaši ochotu zahájit dialog s kambodžskou vládou eh, pro ověření toho, jakým způsobem se využívají prostředky poskytované Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, pan Marias jako další. Děkuji vám, paní předsedkyně. V Kambodži je režim už 30 let u moci a porušování lidských práv je součástí vnějšího života. Ku příkladu chybí eh, názorová různorodost opozice je zastrašována, bezpečnostní složky jednají nekontrolovatelně a Býjí všechny kolem země charakterizována chudobou, navzdory tomu, že má bohatá nerostná bohatství, eh, která nejdou ve prospěch místního obyvatelstva. Korupce a nepotismus panuje všude 50 půdy bylo dáno k dispozici pro takzvané investory od roku 2013. Je tomu tak, že 400 tisíc lidí bylo vyhnáno ze svých pozemků. A 60% půdy eh, bylo zabaveno malým podnikatelům. Teď je třeba vynakládat tlak, aby zvítězila demokracie. Pan za má slovo. Děkuji paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení kolegové, dovolte mi říci v první řadě, že jsem rád, že jsou zde dnes mezi námi zástupci kambočské opozice a předseda kambočského národního schromáždění. Srdečně vítejte. Naše sdělení je, vláda musí zastavit represe politické opozice a musí se vrátit k systému respektování právního státu a demokracie. Milí kolegové, toto není poprvé, kdy tento parlament odsuzuje toto chování. Rovněž vyzýváme potom, aby Evropská unie ukončila režim business as usual s, Kambo- s Kambočou. Musíme si připomenout, že Evropská unie je největším dárcem rozvojových prostředků pro Kambodžu. Je potřeba, aby eh, byla obnovena imunita všech utlačovaných opozičních lídrů a proto jsem tak rád, že dnes přijímáme právě toto usnesení. Je potřeba ukončit násilí demokracie zvítězí. Děkuji. Děkuji vám, pane Tremozo. Jako poslední pan Polčák

Děkuji. Tím se dostáváme ke konci procesu Catch the a já si myslím, že eh, je velice důležité, abychom posílili svou solidaritu. A teď dávám slovo paní komisařce Georgievě. Thank you, Madam President. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jménem vysoké představitelky a místo předsedkyně komise bych chtěla vyjádřit vděčnost za dnešní debatu na toto téma. Děkuji poslancům, kteří se zapojili. Nedávné kroky proti opozičníkům v Kambodži, jak to někteří detailně vysvětlili, jsou důvodem pro vážné obavy. Vzniká otázka, jak vypadá kultura dialogu, na které se shodla vláda a opozice loni, respektive letos v červenci. A není třeba zdůrazňovat, jak důležitá je opozice v demokratickém procesu. Opozice je tady od toho, aby spochybňovala kroky vlády, ptala se a volala ji k zodpovědnosti. My jsme vždycky pro eh, takovýto dialog mezi opozicí a vládou a také jsme zdůraznili, že tento dialog eh, nemůže být neužíván k tomu, aby opozice nemohla hrát svoji roli a aby se potlačovala kritika. Je třeba aby obě strany spolupracovaly a upustily od vzájemných útoků a urážek. Je zejména na straně vlády, aby eh, jednala umírněně a s trpělivostí. To posiluje důvěru. My chceme sledovat eh, situaci a její další vývoj, jak nás tomu mnozí vyzývali. Je totiž důležité, aby Kambodža eh, se vrátila eh, k duchu spolupráce. My jsme vydali prohlášení, eh, ve kterých obav, vyslovujeme obavy z útoku na dva poslance a naléháme zde na obě strany, aby konstruktivně spolupracovali a obnovili ten takzvaný kulturní dialog. Domníváme se, že konstruktivní debata o alternativách vývoje je ve v zájmu všech Kambočanů eh, s tím, eh, jak se eh, země dále vyvíjí. Je třeba také využívat dobré, dobře využívat zdroje. My jsme například přislíbili 120 milionů eur právě na podporu rozvoje demokracie. Děkuji vám. A není